Dear colleagues, Vážení kolegové a hosté, budeme pokračovat bodem číslo 7, což je hlasování o návrhu zprávy k autorským právům na jednotném digitálním trhu. A o slovo požádal pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, dámy a pánové, Práce, která právě proběhla, je zásadně důležitá pro svrchovanost Evropanů. My jsme kontinentem, který dokáže nejlépe chránit osobní data, i americký kontinent to uznal, a jsme e, kontinentem, který je nejvíce vystaven tlaku z hlediska ochrany kulturních statků, což je zcela nevysvětlitelné. Takže to vyžaduje, pane předsedo, eh, Mm, velký klid mysli při dnešním hlasování, které je zjevně sledováno obrovským počtem lidí z oblasti kultury a také je to sledováno evropskými občany, kteří se zajímají o demokratické svobody, které jsou obsahem kultury. A z tohoto důvodu bych chtěl protestovat proti něčemu, co je nepřijatelné a co nemá precedens a co proběhlo v rámci tohoto výboru. Já jsem se dozvěděl, že jsme byli nuceni, byl tady tlak na nás. Byli jsme nuceni, abychom odhlasovali před textem ústní pozměňovací návrhy. To nepřipadá v úvahu. A navíc, co bylo vážné, eh, byla tady pasivita ze strany eh, sekretariátu, dokonce určitá komplicita. Takže my jsme byli nuceni odsouhlasit úvodní ustanovení zároveň s textem, i když jsou v protikladu vůči tomuto textu. To jsem nikdy v parlamentu nezažil. Veškerá kulturní oblast nás sleduje. Sledují nás také konkurenti v Evropě. A v této záležitosti tyto konkurenti chtějí využívat naší slabiny. Minimálně v tomto tématu bychom měli mít loajální hlasování. Není tomu tak, takže jsem to chtěl oznámit před začátkem hlasování. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much. Děkuji. Eh, především, ano, my jsme takovéto hlasování měli, proběhlo hlasování o digitální obsahu a já jsem to takto rozhodl na základě článku 174 eh, jednacího řádu, aby usnadnil eh, hlasování, abych zajistil konzistentnost mezi úvodními ustanoveními a vlastním textem. Ale pokud tomu rozumím správně, pane Kavado, eh, vy vlastně žádáte o oddělené hlasování. Je vous demande de... Já vás žádám o oddělené hlasování u úvodních ustanovení, když jsou v rozporu s textem. Když jsou v souladu s textem, tak to chápu. Ale nikdy jsem v tomto parlamentu, pane předsedo, nezažil, že se nutí poslanci k tomu, aby se vzdali hlasování o úvodních ustanovení, když jsou odlišná od textu. A Tady jde o samotný smysl demokracie, který musíme respektovat. Jinak můžeme hlasovat en bloc. Uh, I, I have... Já jsem uh, opakovaně dostal informaci od sekretariátu, že takovýto případ není, že by úvodní bod uh, šel proti článkům. Takže omlouvám, ale musíte požádat sekretariát, aby bedlivě pročetl text. Uh, uh, Nicméně tedy, abychom eh, tedy eh, vyhověli, vyšli vstříc vašemu požadavku, budeme eh, hlasovat zvlášť. Děkuji, to už je lepší, děkuji. Mrs. Reda. Paní Reda. Především všechny ty úvodní body které se týkají kompromisu, jsme debatovali spolu s kompromisy a eh, de facto bylo to podpořeno i dalšími skupinami. Čili já si myslím, že bychom neměli měnit hlasovací seznam eh, kvůli určitému nesouladu nebo nesouhlasu, eh, protože každá skupina, pokud něčím není spokojená, může hlasovat pro Eh, může hlasovat proti, ale prostě není možné ten kompromis zaslat z části pro a z části proti. Navíc eh, já bych byla proti eh, ústní změně ke kompromisu 12 pana Karinam nebo pana Kavary v článku 11 a ústní změna pravodaje ke kompromisu 12 úvodní bod 33. Já jsem ochotná to udělat eh, během hlasování, ale myslím, že normální postup je eh, eh, vznést námitku vůči ústní změně už na začátku. Děkuji. A paní Reda my jsme, měli, my jsme měli termín pro finalizaci kompromisních pozměňovacích návrhů, tak aby ostatní skupiny eh, měly možnost ještě druhý den podat alternativní návrhy. Čili to by mělo reflektovat výsledek diskuse. A jestliže kompromis se mění až po předložení alternativního návrhu, pak ten výsledek je velice nepředvídatelný. Takže já také eh, vznáším námitky z principiálních důvodů proti těmto třem ústním pozvědacím návrhům. Uh What, what can I tell you? Uh... Tak co bych vám mohl říct? Já si myslím, že tyto námitky nejsou v pořádku. Yes. Because, because your, eh, your object... Eh, protože Eh, tato námitka eh, není v souladu s důvody uváděných v jednacím řádu. Eh, když se podíváte na článek 169 odstavec 6, můžete namítnout, že například eh, ty ústní pozměňovací návrhy eh, nebyly eh, k dispozici všechny ve všech jazycích, ale jinak ten důvod, který jste uvedla, není vhodným důvodem. Já vůbec, já si nejsem vědoma toho, že by ty pozměňovací návrhy byly rozdány ve všech oficiálních jazycích. Mr. Foss, Pan ehm, Děkuji, eh, pane předsedo, že i zpravodaj se může vyslovit. Eh, tak především, eh, dnes s tím obsahem, s tou podstatou, kterou, které máme hlasovat, tak to je výsledek dlouhých zasedání a dlouhých jednání. Času tedy nebylo mnoho. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se to účastnili, také sekretariát, který dne, dne v noci na tom dlouhém seznamu pracoval. To všechno všem nehraje roli, poněvadž si myslím, že my eh, jako politické skupiny eh, bychom se eh, měli tady Eh, bychom měli podpořit ten obsah, včetně toho, co je v těch ústních pozměňovacích návrzích, aspoň tak, že bychom o tom mohli hlasovat. To je pro mě důležitější než nějaké taktické hry, aby se to zamítlo. Ale řekl bych, že abychom se vyhnuli této situaci, kde bychom odmítli ty pozměňovací návrhy ústní, tak já navrhuji, abychom odložili hlasování, abychom to vše mohli projít ještě jednou řádným procesem, eh, který by vedl k tomu, že bychom potom nemohli tady eh, vznašet námitky z technických důvodů. Čili já bych navrhl, abychom ještě jednou otevřeli termíny, stanovili nové termíny pro eh, pozměňovací návrhy a alternativní pozměňovací návrhy a hlasovali na příštím zasedání. Protože jinak mm, to nebude mít žádný význam význam, pokud tady z nějakých taktických důvodů chceme něco nepřipustit. Než toto, tak je mi milejší, abychom hlasovali o skutečné podstatě věci řádným způsobem. To bude daleko čestnější. Podle eh, článku 194 eh, musím okamžitě nechat hlasovat tomto návrhu. Takže budeme eh, hlasovat ano, já musím okamžitě toto nechat hlasovat. Čili budeme hlasovat o návrhu odložit hlasování. Budeme hlasovat elektronicky a já tímto zahajuji hlasování. One EPP. Přebývá nám jeden hlas za EPP. Many EPP members voting? EPP hlasuje příliš mnoho poslanců. Nyní už je to v pořádku. Ne, ještě jeden. 24 only are voting at this moment. Takže nyní zatím hlasuje 24 poslanců. Končím hlasování.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 slovo se hlásí paní Gerina. Děkuji vám, pane předsedo. Já už jsem se hlasila dříve, ale chtěla jsem říci, že eh, tady rozhodujeme o práci za dva roky a eh, ta se odráží v různých kompromisech, eh, které jsme vypracovali spolu. A já jsem velice ráda, že o tom budeme hlasovat, Eh, poněvadž eh, odklad by nic nezměnil. Eh, možná by jenom narůstal chaos. Já jsem se tedy chtěla přihlásovat, přihlásit dříve, ale, ale aspoň teď to mohu říci. A teď už můžeme přejít k hlasování. That means that we go to the vote. Takže přistoupíme k hlasování. Paní Reda. Vážený pane předsedo, já chci eh, říci, že jsme proti eh, ústním pozměňovacím změnům. Není to pouhý technický problém. Měli jsme zde termín pro podávání eh, změn a také někter, něco z toho, co bylo eh, nyní předloženo znovu, bylo už předtím zamítnuto na stínový zpravodaj. A mm, navíc eh, my jsme měli eh, termín pro alternativní návrh a jestliže se po tomto návrhu změní ty původní kompromisy, tak nemůžeme ustoupit ze své pozice. A proto musíme hlasovat o původní kompromisní návrzích. A navíc, jestli to tedy pomůže, tak ty ústní pozměňovací návrhy nebyly rozdány všem členům parlamentu ve všech oficiálních jazycích. Paní Kaufmann? Ano, děkuji, pane předsedo. Jelikož toto hlasování eh, bude velice komplikované, prosila bych, abychom hlasovali výhradně elektronicky. So We will have electronic vote. Takže budeme hlasovat elektronicky, eh, budeme mít separátní hlasování podle požadavků pana Kavady a ústní pozměňovací návrhy nejsou eh, souvis, nesouvisí s těmi kompromisy eh, a ústní pozměňovací návrhy mohou být vznášeny také během hlasování. Ano? Čili začneme hlasování. Ano, pane předsedo, eh, podle článku 170 jednacího řádu, který se týká hlasování výboru, eh, dva členové výboru eh, mají právo protestovat proti ústnímu pozdňovacímu návrhu, respektive hlasování o něm. A to my právě činíme. Uh, then we will decide on the individual... Takže budeme rozhodovat o jednotlivých konkrétních námitkách, když přijde čas na hlasování. Paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. Přál bych si, abychom se pustili do hlasování a abychom mohli eh, využít eh, našich hlasovacích seznamů tak, jak byly připraveny. Od samého začátku debatujeme eh, nad těmi články pouze dle příslušné motivace. A já teď nevidím, proč bychom měli toto hlasování změnit. My tedy jsme se vždy zhodli na tom hlasování na předcházích, eh, předchozích schůzích. Čili vždy to bylo eh, jednání o článku a příslušném motivu. Čili já myslím, že toto je od začátku a tak to bychom měli postupovat. A já tedy souhlasím s panem Kavadou. My máme takto připravené hlasovací seznamy a neměli bychom měnit naši proceduru. Jinak eh, jsme se měli jako stínovi zpravodajové už předtím rozhodnout, že nechceme hlasovat tímto postupem. Tento hlasovací seznam je postaven logicky, tak jak jsme se na tom dohodli mezi stínovými zpravodají a chtěla bych, aby přitom zůstalo. No. Uh, Paní Geringer, bohužel já nemohu uh, vyhovět uh, vašemu požadavku podle článku 147 7, 174 7, jestliže pan Kavada žádá oddělené hlasování, pak toto oddělené hlasování musí proběhnout. Takže začneme budeme hlasovat elektronicky, jak bylo rozhodnuto. Kompromis 1 a kompromis 1 bis zahajuje hlasování. Close. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrhy 497. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 498. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pětset a pětset jedna. Zamítnuto. Není kult 41. Eh, já nebudu pořád opávat ty formulky, zahajuji hlasování, končím hlasování, jenom budu oznamovat čísla článku. Neschváleno. Eh, Nyní 506 a 507. Zamítnuto. Nyní 508. Schváleno. 504. Zamítnuto. IMKO 34. Zamítnuto 509. Zamítnuto 510. zamítnuto 511. Schváleno. Nyní 30.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 Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 29. Konec hlasování zamítnuto. 514. přebývá jeden hlas za EPP. Zamítnuto. 515. Zamítnuto. 42 kultura. zamítnuto. Info 36. Zamítnuto. Kompromis 3. Schváleno. Pozměňovací návrh 516. Pětset šestnáct. Pětset šestnáct. Zamítnuto. Pětset sedmnáct. zamítnuto. IMCO 37. Zamítnuto. Nyní kompromis 20 bis. Zamítnuto kompromis 20. Schváleno. Pozměňovací návrh 524. Eh,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 schváleno. A nyní 527. Schváleno. 529. Pardon, 528. Zamítnuto. Nyní kompromis 4. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 567. což je k článku 3a nový. 567 k článku 3a nový. Je to zamítnuto. Kompromis 5. Schváleno. Kompromis 6. schváleno. Kompromis 7. To je na straně 15. K článku 5. Kompromis 7. Adopted. Přijat. Kompromis 58. To je 5a, nový článek 5a. Kompromis 58. Zamítnut. Amendment 658. Pozměňovací návrh 658. hned pod kompromisem zamítnout. 659 a IMCO 55. Zamítnout. 869.

návrh 660. Zamítnut 661. Zamítnut 662.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

zamítnut 670. Zamítnut 671. Zamítnut. Imko 56. zamítnout Návrh 672. Přijat. 674. Zamítnout. 675. Zamítnut kompromis 8. Přijat. Kompromis 9. Kde je? Hlasujeme o kompromisu 9. Článek 8. Přijat. Kompromis 10. Článek 9. Přijat návrh 722. Zamítnout. Kompromis 11. Přijat návrh

Přijat. 720. Zamítnut. 721. Zamítnut. 729. zamítnut. Paní Reda. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nyní bych ráda vznesla námitku proti ústnímu návrhu pana Karima a pana Kavady. Pokud se nemýlím, tak oba, tedy oba by měly být doplněny do kompromisního návrhu 12 a pokud to dobře chápu, pravidlo 209 tak vyžaduje podporu ještě jednoho člena navíc a nebude třeba potom hlasovat o tom, zdali ten, zdali projde nám zelené. Quindi Výborně, jsou tady tři. Eh, the rapporteur. Eh, co that not possible. No to nebylo možné, pane Kavada. Je souhaiterais présenter mon amendement. Já bych chtěl předložit svoje pozměňovací návrhy, i když je tady námitka. Sur le, sur le 11, là, oui. Hledně jedenáctky, ano, k jedenáctce. Très bien dobrá. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 12. Ne, ne, bez ústního pozměňovacího návrhu. O tom budeme hlasovat teď. Zahajuji hlasování. Takže, takže po tomto hlasování ústní návrhy jsou irrelevantní a budeme pokračovat. Hmm, tady máme ještě jeden ústní návrh, ale ten bude k úvodním ustanovením. Budeme hlasovat o 785. 785 k článku 11a nový. Article 11. Článek 11a nový návrh 785. návrh 700 Kompromis 14 ter, tedy 14 c, 14 ter. zamítnout Imko 67 a Libe 7. Přijat návrh 8. 73. Where?

86. Kult 86. Přijat. Kompromis 15a. Reject. Zamítnout. Kompromis 15 ter. Přijat. Kompromis 16